je společná rozprava na téma obchodní vztahy mezi Evropskou unii a Tuniskem. Spravodajka je paní de Sarnes. Zavádění autonomních eh, obchodních prostředků a potom také dohoda o volném obchodu mezi EU a Tuniskem. Jako první dostane slovo paní poslankyně Mariel de Sarnes, zpravodajka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Drahá Cecilie Malström, já si myslím, že je to důležitá rozprava, kterou zde dnes večer vedeme. Za chvíli se k tomu ještě vrátím. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří se uh, posledních týdnech eh, zapojili do tohoto tématu. Je to důležité nejen pro Tunisko, ale i pro Evropu, pro Evropskou unii. Vy všichni znáte kontext eh, Tuniska, víte, jakou cestu od poslední arabské revoluce tato země urazila. Je to jedna z mála zemí, která úspěšně završila přechod k demokracii a která upevnila tuto demokracii a byla za to také právem odměněna Nobelovou cenou míru. Za tuniský dialog to bylo tedy plným právem uděleno této zemi, ale víte určitě, jakým výzvám tato země čelí. Všichni si vzpomínáme na ty teroristické útoky, které je postihly a teroristé nepo, nezautočili na Tunisko náhodou, zautočili na Tunisko právě proto, že Tunisko má úspěch a tím eh, podkopali ekonomiku, cestovní ruch, eh, došlo k nárůstu nezaměstnanosti, především mezi mladými, mezi vzdělanými mladými, prohloubila se hospodářská krile, krize, pak je zde také problém eh, se sousedstvím Libie a možná zítra také Alžírska. Takže ano, potřebujeme, aby Tunisko mělo úspěch, Evropská unie musí Tunisku pomoci a to je právě duch, eh, kterým se inspirovaly oba dva tyto texty, o kterých budeme hovořit. První text je velmi důležitý, prezentovala jej komise, jedná se o nalehová opatření ve prospěch olivového oleje. Já říkám, že je to důležité, za chvíli to popíšu, protože se jedná o konkrétní opatření, nejedná se jen o slova, nejedná se o krásná slova a projevy. A Jedná se o skutečný projev solidarity s Tuniskem a s Tunisany. Komise navrhuje navýšit ne to, co je vyváženo v olivovém oleji z Tuniska, ale navýšit o 35 tisíc tun na dva roky kvóty na olivový olej s nulovou sazbou, aniž by se tedy vyváželo více olivového oleje. My v Evropské unii produkujeme více než milion 400 tisíc tun, takže vidíte, to rozhodně nemůže destabilizovat Evropu. Pro Tunisko je to důležité. A za rok se podíváme na to, jak to vypadá. Pokud skonstatujeme nějaký problém, já si nemyslím, že nastane, tak budou přijaté opatření. V tomto smyslu byl přijat pozměňovací návrh. Za druhé, je zde také dohoda o volném obchodu s Tuniskem. První kolo už proběhlo a my zítra budeme hlasovat o usnesení, na kterém jsme hodně pracovali v našem výboru a sdělení Evropského parlamentu je jednoduché. Není to pouze usnesení, které hovoří o obchodu a volném obchodu, je to především politické usnesení o naší solidaritě, je to o naší podpoře demokracii, růstu demokracii a vůbec solidarita s Tuniskem. Vznikají tam podmínky pro úspěch. Nechceme, aby to byla Nechceme, aby to byla asymetrická dohoda. Chceme, aby tam byla transparentnost, aby Tunisané si tuto dohodu vzali za svou, aby se stala jejich dohodou a proto jsem velmi šťastná, že vedeme tento dialog s, Evrop- s tuniskými poslanci, které máme zde na návštěvě v Evropském parlamentu. Je to velmi důležité, aby tento dialog probíhal neustále. Tato dohoda musí sloužit Tunisku, musí sloužit všem Tunisanům a v této chvíli dostojíme svým požadavkům, budeme stát po boku Tuniska a Tunisanů. Děkuji. Merci beaucoup, madame. Děkuji vám mnohokrát, paní zpravodajko. Děkuji vám, paní poslankyně. A teď eh, mezi námi vítám eh, paní komisařku Cecilii Malmstremovou, která vystoupí jménem Evropské komise. Máte slovo. Děkuji, eh, pane předsedo. Dámy a pánové, přeji vám dobrý večer. Tunisko a Evropská unie už jsou dlouho eh, blízkými partnery. Od roku 2012 Evropská unie podporuje mladou turistickou demokracii eh, prostřednictvím privilegovaného partnerství, které není omezené jenom, jenom na obchod, ale také na celou řadu dalších věcí, jako je intenzifikace politického dialogu a významné navýšení technické a finanční pomoci Tunisku. Protože, jak zpravodajka říkala, je to třeba eh, na podporu eh, demokracie, která je tam křehká a slabá a za situace, která je pro rumunský lid i vládu velmi obtížná. 20 let po podpisu asociační dohody mezi námi a nimi, eh, mezi, za, za která se zdvojnásobil bilaterální obchod, zahajujeme nový proces. Chceme dále prohlubovat vztahy a jeme přesvědčení a nedávné občanské protesty to ukazují, že tunický politický úspěch eh, závisí na jejich eh, ekonomickém úspěchu a to jde ruku v ruce. Máme povinnost to podpořit. Otevřenost v obchodě a investicích může hrát důležitou roli. Takže vyjednávání eh, o hluboké dohodě o hluboké dohodě o komplexní dohodě o svobodném obchodě DCFTA může podpořit hospodářskou obnovu v Tunisku. Půjde to ruku v ruce eh, s hospodářskými reformami eh, v Tunisku samotném. Já jsem eh, tam s radostí zahájila vyjednávání o DCFTA osobně na místě. Mm, víme o té křehké hospodářské situaci a to vyjednávání je velká výzva pro Tunisko dostává nabídku asymetrického a postupného otvírání trhu. Sdílíme v jejich ochotu pohybovat se vpřed. Nejdříve je třeba si navzájem naslouchat, je třeba zohledňovat specifika a očekávání každé strany. Evropská unie je připravena doprovodit vyjednávání s balíčkem doprovodných opatření. Tento balíček podpoří eh, reformní proces a povede eh, k modernizaci některých klíčových sektorů, jako jsou zemědělství a služby, a také podpoří, podpo, podpoří soukromý sektor. Jsem si vědoma eh, důležitosti občanské společnosti v Tunisku. Ta sehrává klíčovou roli v tuniském reformním procesu také by měla sehrát proces eh, roli i v eh, těchto vyjednáváních. Já jsem se setkala eh, s radou jejich zástupců a vedli jsme dialog o DCFTA. Podporuji vysokou transparentnost a dialog s občanskou společností jak na straně Tuniska, tak na straně Evropy. Během celého procesu po každém vědnavacím kole je třeba poskytnout potřebné informace. Úzké zapojení občanské společnosti se hraje v úlohu při informování o této dohodě a o budoucí implementaci. Pokud je o návrh nařízení o olivovém oleji, tam účelem je vydat pozitivní politický signál směrem k Tunisku a přinést její ekonomice, jeho ekonomice pracovní místa a hmatatelné přínosy tak jak je to, eh, tak je to eh, eh, opravdu třeba. Jsem ráda za přístup Maria de Sarnes a příslušných výborů v Evropském parlamentu. A doufám, že zítra a to vlastně sněmovna podpoří tento návrh ze strany INTA, tak aby ten prospěch mohl v Tunisku nastoupit co nejdříve. Dovoz olivového oleje samozřejmě Tuniska mm, bude muset eh, splňovat evropské lékařské požadavky. Je to navrženo na omezené období na dva roky a bude se to úzce sledovat. A ten návrh komise zohledňuje obecnou situaci eh, na trhu s olejovým olejem v EU. Očekává se, že tato eh, kvóta zastávající situace na trhu bude absolvována bez významného dopadu na tento trh. Děkuji vám a doufám, že zítra eh, vydáme eh, jasný, silný signál eh, ohledně toho, že jsme na straně tuniského lidu, jsme připraveni mu pomáhat středně, krátko i dlouhodobě, protože tohle je skutečné partnerství. Děkuji. Děkuji. A teď za zemědělský výbor a za výbor pro rozvoj venkova a Klára Eugenia a Kivera Garcia. Děkuji vám, pane předsedo. Paní Malstremová, paní komisařko, také já bych chtěla poblahopřát paní zpravodajce za její zprávu. Já jsem však byla navrhovatelkou stanoviska výbora Agri a domnívám se, že toto stanovisko nebylo dostatečně eh, uznáno. Co první, co chci říct, je, že výbor pro zemědělství byl příznivě nakloněn této dohodě týkající se naléhavé obchodní pomoci. Většinové eh, hlasování bylo pro a proto. Výbor je pro tu politickou dohodu, ale opravdu se domnívám, že to neznamená zohlednění, adekvátní zohlednění zájmu evropských zemědělců a venkovských regionů, mimo jiné můj region Andaluzi, Je to sektor, na který nesmíme zapomínat a proto já žádám toto plénum, žádám osoby, které jsou zde a vás, paní komisařko, aby se mohlo začlenit pozměňovací návrh 11, 12 a 14 protože se domnívám, už se blížím k závěru, že to rozhodně neohrozí nezbytnou pomoc Tunisku. Děkuji vám mnohokrát. <clears throat> Now it's time for representatives of political groups. A nyní politické skupiny. Nejprve za, promluví za EPP Santiago Fisas Excela. Minuta půl. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní komisař, Tunis je pravděpodobně jedinou zemí na druhé straně středozemního moře, který se ubírá cestou k opravdové demokracii. Co pro nás je dobrý příklad pro celý arabský svět, je ale špatný příklad po radikální islamisty, které se, kteří se snaží udělat všechno pro destabilizaci Tunisu. Proto je nutno, aby Evropa v těchto obtížných dobách Tunisu pomohla a já naprosto podporuji udělení mimořádných kvót pro dovoz olivového oleje z Tunisu do Evropy. Ale samozřejmě se to musí stát, aniž by to mělo dopad na naše zemědělce. Je třeba nalézat rovnováhu. Schvalovat tedy takové taková opatření, aby evropští zemědělci a producenti olivového oleje nebyli postiženi tou dohodou a proto jsme předložili příslušné pozměňovací návrhy a doufám, že budou zítra odhlasovány. Text, o kterém budeme zítra hlasovat, rozhodně nepodmiňuje návrh usnesení týkající se obchodování a uzavírání smlouvy o volném obchodu mezi Evropskou unii Tunisem, kterou podporuji Plně ji podporuji, je to další krok pro podporu demokracie v Tunisu. Děkuji vám. Eh, muchas gracias. Eh, on behalf SND. Eh, Děkuji za SAD Emanuel Mural. Dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Bez mikrofonu, bohužel. Nefunguje mikrofon, teď už ano. Pane předsedo, paní komisařko, paní zpravodajko, drahý, drazí kolegové, myslím si, že všichni eh, v tomto plenárním sále máme stejný cíl, to znamená přispět konkrétní pomocí a trvale udržitelně Tunisku a jeho lidu. Je třeba to stále připomínat, protože i pro nás Evropany je to mimořádně významné. Tunisko je symbolem arabského jara, je to dnes jediná země, která má šanci Eh, úspěšně završit demokratický přechod. Ale vidíme, že Tunisko čelí eh, obrovským výzvám, ohrožení terorismem, také ekonomické a sociální výzvy s ohromnou nezaměstnaností a turismem, který klesá. To znamená, že potřebujeme konkrétně a s trvalou udržitelností pomáhat Tunisku. První věc, která se připomíná, je, že to jsou mimořádná opatření a v tom se angažovala celá řada států. Druhá věc, kterou můžeme naléhavě udělat teď dočasně, je rozšířit, navýšit kvótu oliv za nulového cla. Já se nedomnívám, a nemá to snad takový význam, eh, že by, eh, promiňte, objem Tuniského olivového oleje rozhodně neohrozí ani ceny olivového oleje v Evropě, ani neohrozí producenty evropské. E, především se tedy jedná o partnerství. Partnerství, které není pouze ekonomické, ale rovněž politické. A to znamená co? To znamená, že to musí být pokrokové a teď se obracím na paní komisařku, protože vím, že si to ona uvědomuje. Znamená to skutečně eh, propojení a pomoc nevládní společnosti. Je třeba je podpořit. Je třeba, aby Evropa obstála v této dohodě, aby to nebyl jenom business as usual, aby tady bylo také protchnutí politickým imperativem Musíme být na výši současné době a musíme také splnit očekávání tuniského lidu. Děkuji vám za EKR. No, to je Marias. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Zemědělství v Řecku se postupně rozpouští. Také pojistný systém e, pro zemědělce v Řecku se e, také rozpouští a producenti olivového oleje v Řecku zažívají velké ztráty také v důsledku klimatických změn a dalších důsledků. A nyní Evropská unie e, poskytuje pro rok 2016 a 2017 bezplatnou celní kvotu. To je další rána Eh, vůči řeckému lidu. Ale proč zde je nyní takovýto legislativní eh, návrh? A je to vlastně se zpětnou platností od 1.1.2016. Kdo tím má být pokryt? O, o koho jde? jde? Eh, produkuje se olejový olej na Krétě, na Lesbu tam jsou nyní tisíce uprchlíků a nesou další ránu. Děkuji za Alde Marítě Scháke. Minuta 30, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní komisařko, kolegyně, kolegové. Podporujeme užší spolupráce EU a Tunisku prostřednictvím obchodu a na úvod chci opravdu vyslovit uznání tuniskému lidu. Víme, že tato doba na nás staví před velké výzvy a opravdu velice na nás působí váš eh, odvážný boj konávající útlak, ať už je autoritářský nebo islamistický. Tunisko je a musí být příkladem eh, cesty mírové transformace, ale cesta transformace k demokracii je trnitá a EU zde musí být prvním a zásadním partnerem Tuniska. Měli bychom si také uvědomit, proč před pěti lety Mohamed Bouazizi eh, v zoufalém aktu se upálil a stal se symbolem pro všechny, kdo měli dobré vzdělání a kvůli korupci se nedostali k příležitostem, zvláště pro mladé lidi. A domnívám se, že to kroky a širší podpora posílí kroky Tunizanů k vytváření demokracie vlastní budoucnosti. A proto vás vyzývám, abyste nebránili takové drobné kvótě eh, pro bezcelní dovoz olivového oleje. Nebude to mít velký dopad na evropský trh, ale znamená to velkou podporu pro rozvoj Tuniska. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní za GUE NGL Patrik Lejerik na jednu minutu, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jak ji řekla paní Desarnet, naší odpovědností je postavit se po boku právě z emancipovaného tuniského lidu Eh, který je vystaven mnohým bouřím a nebezpečím terorismu, který třikrát postihl zemi s velice negativním dopadem na hospodářskou činnost a zaměstnanost. Efektivní dohody mm, výměny zboží za preferenčních tarifů mohou být eh, poskytnuty druhé části země, eh, které se nacházejí na druhé straně středozemního moře, ovoce, zelenina a hovoříme také o ochraně olivového oleje. E, je to vlastně na rozdíl od smluv volného obchodu, e, které podléhají e, předpisům Světové obchodní organizace, my upřednostňujeme kooperativní postup, abychom mohli správně vyjednat příslušnou dohodu s nimi. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane poslanče. Uh, deputy Hordy Sebastian. Za zelené Hordy Sebastian. Minuta a půl. Muchas gracias, señor presidente, señora comisaria. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní komisařko. Hovoříme tady o zcela konkrétních opatřeních. Eh, zdá se, že Tunis je naším jediným demokratickým spojencem v severní Africe a proto bychom Mochomu měli, měli bez zábran pomáhat. Ale máme tu dvě rozdílné otázky. Za prvé urgentní obchodní otázky pro možnost vývozu olivového oleje do Evropy. My jsme pro. A říkám to přesto, že jsem ze země, která vyrábí mnoho a velice výborného kvalitního olivového oleje ale Tunis trpí ohrožením terorismem, eh, uprhlíky, kteří přicházejí z Libie a všechno další. Evropská unie má malou představivost a pořád hovoří o smlouvě o dohodách o volném obchodu. Ano, hm, má sice velkou moc, ale podívejme se, ten obr ekonomicky Evropská unie a malá země jako je Tuniska. Tuniští občané mohou přijet do Evropy pouze, mají-li víza, zatímco my tam můžeme jezdit naprosto bez problému. A tato smlouva o výměně obchodu vůbec nepočítala s podporováním nevládních organizací v Tunisku. My chceme mm, eh, poskytnout takové možnosti, abychom pomohli zemi vytvořit demokracii a ta země proto ještě není připravena ale rozhodně tato naše pomoc nemusí být formulována právě touto obchodní dohodou. Děkuji. Eh, Děkuji za eh, FDD eh, Rosa D'Amato. Minuta a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo a vážení kolegové. Nedělejme tu obrovskou chybu. Nepomáháme tuniskému lidu eh, touto eh, nulovou eh, sazbou na olivový olej, akorát poskuzujeme zemědělství na jihu Evropy. Nebuďme hluší vůči apetům našich výrobců, kteří se obávají zhroucení ceny olivového oleje a poslouchejme zemědělský výbor Evropského parlamentu. Je tady riziko Eh, také eh, falšování eh, značky Made in Italy, to poškodí spotřebitele. Bude to mít obrovský dopad na životní prostředí a já pochybuji, že, že někdo z toho neudělá italský olejový olej. Nikdo asi nebude chtít tuniský olejový olej. A předpokládám, že už takhle 100 eh, 000 eh, litrů tuniského olejového oleje byly zabaveny, které měly být dány i jako italský olejový olej. Někdo na tom vydělá hodně eh, peněz. Čili akorát zemědělství jižanských zemí ponese zátěž této pomoci, ale tak mm, pomáhat by měla být celá Evropa. Ehm, bojovat eh, s chudobou a islámským fundamentalismem. Ano, ale potřebujeme zemědělskou eh, strategii pro prostor středozemního moře, která prohlubí hodnotu našeho zemědělství a nebude dávat takovou systematickou pomoc. Takže eh, omlouvám se, tedy obracím se na socialisty. Zde tímto zahajujete vlastně válku mezi různými národy. Přijmete modrou kartu od pana Katana? prosím. Bez mikrofonu. Vážená paní kolegyně, eh, zrovna jste hovořila o možných negativních dopadech eh, toho opatření na italský olivový, eh, to je průmysl olivového oleje. Souhlasíte se mnou, že teď ten objem je nějakých 200 milionů tun za rok a o nějakých 35, a hovoříme o 35 v milionech tun navíc a v současné době Itálie už dovezla v daleko větší objemy, takže měli byste se starat o to, aby eh, vaši eh, výrobci dováželi mnohem více, než abyste eh, tímto způsobem tady zveličovala tu jednu kapku v moři. Čestná odpověď. Ale já tady mluvím o něčem úplně jiném. Hovořím o zemědělské politice, v oblasti Středozemního moře, eh, že by do ní měly eh, spadat i severoafrické země. V Evropě máme určitý způsob, jak eh, hospodařit a, a ne všude se hospodaří stejně. Proto by to nemohla být ta válka mezi výrobci. Tady nejde o 530 tisíc tun a, a o další tuny, které tam budou bez cla. Všichni by měli pomáhat Tunisku. A ne Jenom ti zemědělci v Jižní Evropě. Měli bychom pomoct uh, Tunisku. Uh, je to důležité pro demokracii, ale ne tímto způsobem. Děkuji. A nyní za EF. Filip Loazo. Oui, monsieur le président. Ano, pane předsedo. Já mám dvě připomínky k tomuto návrhu. Za prvé, znovu Evropský parlament eh, eh, tady eh, začíná zase provozovat svou politiku a díky akcím určitých Evropské unie, které se snaží mít záminku pomoci demokratickým severoafrickým státům. Ale s jakým dopadem? Rád bych vám připomněl důsledky této iniciativy, které budou mít dopad na evropské producenty oleje. Evropa se nachází v krizi a rozhodně tady není potřeba, aby Evropa z politických důvodů tady zhoršila eh, situaci zemědělců. Evropské, Evropský parlament navíc tady organizuje mm, nekalou hospodářskou soutěž, protože nebude tento evropský dovoz z Tuniska e, zatížen clem. Dobrým smyslem by bylo nehlasovat pro tento návrh, e, protože e, dovoz to oleje z Tuniska ohrozí evropské producenty. Děkuji vám. No, Salvatore, a no nyní Salvatore Čiko na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci říci, že já osobně zastávám politiku soudržnosti, která podpoří demokratizační systém Tuniska i obecně tuniský systém, ale jsem absolutně proti tomu, aby se činila taková opatření, jako se činí v případě olivového oleje. A nejsem toho proti z důvodu olivového oleje, ale protože jednou ta politika se věnuje olivovému oleji, po druhé rajčatu, pak zase vínu a vždy se rozhodne pro něco, co je pěstováno jenom v několika málo oblastech. Proč se nerozhodneme někdy pro mléko nebo pro maso? Proč nezačínáme také diverzifikovat zátěž, nejenom Sicíle, Apulie, Sardinie, tam je přece není opravdu dramatická situace. Byli přinuceni jít do kolen, ale jde o to zvážit, jaké škody to znamená pro drobné výrobce takováto politika. A dovolte mi dodat ještě další věc. Důvěryhodnost Evropy klesá a bude takto ještě více poškozena. Bude nyní těžší zprostředkovat pozitivní zprávu o soudržnosti, když jsou zde taková ta opatření. A já jsem tedy eh, podal pozměňovací návrh, zamítající návrh komise. Děkuji vám a nyní pan poslanec Viktor Boštěnaru na jednu minutu. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní komisařko, vážená paní zpravodajko. Dovolte, abych nejprve poděkoval paní zpravodajce za její vynikající zprávu, kterou sdílím a naprosto podporuji. Aha. Speranță și respect pentru noi toți. Tunisko je zdrojem naděje pro nás, pro všechny Eh, je nyní před velkou výzvou nej, různého charakteru. Proto je důležité tuto zemi podporovat a to nad rámec všech řečí a projevů. Teď je důležitá podpora a solidarita tak, jak jsme ji slíbili. A zatím jsme tento slib příliš nedodržovaly. A tato autonomní silní opatření pro Tunisko jsou nezbytnou součástí podpory Tuniska. Prosím, podpořte tento návrh v té navržené podobě, tak jak navrhuje paní zpravodajka. Měli bychom se vyvarovat toho, aby došlo k poškození Tuniska kvůli nějakým partikulárním zájmům. Je to opravdu nesmírně důležité pro tuniské hospodářství a olivový olej je významným výrozným artiklem Tuniska, proto je pro ně tak důležitý. Já jsem Kosalimovič nyní. Děkuji. Eh, teroristické útoky eh, v Tunisku měly eh, nesmírný dopad na už tak zeslabenou tuniskou ekonomiku. Proto ten návrh na bezcelní dovoz olejového oleje lze vítat. Někteří poslanci si tady stěžují na děsivý dopad, který bude ten tuniský dovoz mít. Ale čísla jsou jiná Evropané spotřebovávají pořád stejně. Naše výroba eh, roste eh, téměř o 50, vyrostla o téměř 50% a objem oleje, který se nakonec dostane eh, z Tuniska, představuje asi 1,7% toho všeho. Já bych se rád pán poslanců zeptal, o co jedno další procento zničí ten evropský trh, na kterém schází 48%. Já vám řeknu, jak to pomůže Tunisanům tam olivový olej zaměstnává více než milion lidí. Je to hlavní vývozní artikl v Tunisku. Pro nás to není nic a pro ně je to obrovská věc. Doufám, že parlament dokáže slibovanou solidaritu při svém zítřejším hlasování. Děkuji. Děkuji paní Florence na minutu. Děkuji. No, osobně řečeno, eh, já eh, souhlasím s eh, cíly komise a sice pomoci tuniské demokracii a její ekonomice, kterou zásadně ohrozily teroristické útoky. Já jsem hm, také pro hospodářskou a politickou solidaritu s mezinárody Středozemního moře, ale jsem rozhodně proti tomu, co se zde navrhuje dohoda o volném obchodu a ty eh, bezcelní kvóty, no tato bezcelní opatření nepodpoří ekonomiku. To, co eh, by pomohlo eh, Tunisanům, je zrušení odepsání dluhu. Tohle, tady se hovoří o pomoci tuniským výrobcům, ale vydělají na tom akorát velcí evropští exportéři. Já bych vám připomněla, že výrobci olivového oleje v Jižní Evropě, například u nás v Půlii, už eh, tak jsou eh, eh, zásadně ovlivněni ksilovou fastidiozou a dalšími problémy. A myslím si, že je třeba hlasovat proti tomuto. A teď Daniel na minutu. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chceme Tunisku pomoci, ale také očekávám, že Tunisko pro to něco udělá, nebo za to něco udělá. Chceme jim pomoci tím, že jim eh, hm, poskytneme eh, vymezený rámec eh, kvóty pro dovoz olivového oleje a jde o přípravu trhu pro solidní dohodu o volném obchodu, ale jde o to, aby i Tunisko bralo své závazky vážně. A nyní vidím, že mnoho Tunizanů se vydává na cestu do Evropy a jde o to bojovat proti příčinám uprchlictví, ale vidím, že Tunisko se také dosti zdrženlivě staví k tomu přebírat si zpět uprchlíky, kteří vlastně nemají důvod k uprchnutí. Například v roce 2015 zemi, od které eh, pocházím, nebyl E, přizná status uprchlíka jedinému Tunizanovi. A pokud nyní tedy e, poskytneme tyto kroky pro usnadnění obchodu, tak doufáme, že i Tunisko bude kooperativnější v těchto problémech. Děkuji vám, pane Kaspary. A nyní paní Maria Arena má jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, paní komisařko, děkuji paní zpravodajko. Pravdu je, že tato dohoda o volném obchodě se vyjednává ve zcela specifickém kontextu po revoluci v roce 2011 Tunis a řekla bych dokonce před 2011 E, zasloužil si pomoc. A já mám velikou radost z tohoto opatření. Tak trošku mě zaráží vyjádření určitých kolegů. Vždyť se jedná ani ne o 2% evropské produkce olivového oleje. A samozřejmě dohoda a volném obchodu může mít daleko negativnější dopad na infrastruktury, ale ti, co hovoří proti návrhu zvýšení kvot pro Tunisko, jsou pro tuto dohodu o volném obchodu. Budeme dbát na to, aby došlo k pokroku v oblasti vytváření kvalitních pracovních příležitostí a trvale udržitelnému vývoji v Tunisku. Eh, musíme dávat pozor na konkurenceschopnost a hospodářskou soutěž mezi jednotlivými zeměmi, ale v Tunisku musíme také spolupracovat s nevládními organizacemi. Děkuji vám za vaše práci, paní komisařko, děkuji vám. Nyní má slovo Salvatore Domenico Poliese na minutu. Presidente, io credo che non ci possa essere nessuno. Děkuji vám, pane předsedo. Domnívám se, že zde se nenajde nikdo, kdo by nebyl solidární s Tunizany po těch různých teroristických útocích z loňského roku, které se tam odehrály, ale Evropa také schválila nějakých 500 milionů na straně komise a já teď nevím, jestli toto je ta správná cesta, jak vyjádřit podporu té mladé demokracie a těch 70 tisíc tun, to je přidáno ještě mm, nad ten eh, rámec, který zde už je. A pro zemědělství v Jižní Evropě a také v Itálii to bude opravdu zlé. Už ta situace je velmi špatná. Už zde byla zmíněna ta choroba napadající rostliny, Xylela. To vedlo k redukci čty, eh, italské produkce o 47% v loňském roce. Takže nesmíme zde ještě více ohrožovat zemědělství. Děkuji a nyní pan Panceri na jednu minutu. Ano, děkuji. Rád bych poděkoval paní poslankyni Desarnes za její činnost. O Tunisku se zde řeklo mnoho. Myslím, že úlohou EU je finančně, politicky, ekonomicky výrazně přispět k tomu, aby ta eh, transformační cesta dopadla zdárně, aby se nestrácel čas. Obchodní vyjednávání také musí jít tímto směrem. A musí zde být vidět hmatatelné přínosy. Ta dohoda musí být transparentní a je třeba zahrnout i občanskou společnost Tuniska. To je zásadní a Evropský parlament to musí zas a znovu požadovat. Jsem toho názoru, že v této souvislosti bychom měli vidět i otázku olivového oleje. Domnívám se, že zde prostě při hodnocení pozměňovacích návrhů musíme použít zdravý selský rozum a já bych řekl, že Tunisko také očekává od Evropského parlamentu významný signál, tak aby zde vznikl významný obchodní rámec. Děkuji, nyní pan Ruaš, na jednu minutu. Děkuji vám. Jistě my podporujeme vyjádření solidarity EU vůči zemím, které jsou v problémech a zvláště ty, které se stávají oběti teroristického útoku, tak jak tomu bylo v Tunisku, ale jsme znepokojeni způsobem, jakým je ta solidarita v tomto případě vyjadřována. Nejenom proto, že může poškodit odvětví, které už je dosti zranitelné, ale i proto, že můžeme využít jiné stávající nástroje zahraniční politiky, politiky sousedství, humanitární pomoci, jsou zde jiné způsoby, jak posílit a stabilizovat ekonomiky takovýchto zemí. A zároveň také víme, jak důležité je odvětví olivového oleje pro ze středozemní země, jako například také Portugalsko. A proto princip solidarity by se neměl týkat jenom států mimo EU, ale měl by panovat i v rámci EU a měly by zde být náležitě ochraňovány klíčové odvětví jednotlivých států a měli bychom tedy hledat jiné alternativy, jak podpořit ekonomiku jiných zemí a já podle toho budu hlasovat. Děkuji a nyní pan paní na minutu. Děkuji vám. Jednou z největších výzvů politiky sousedství je Tunisko, to jsme pochopili, abychom pomohli této zemi je jako první třeba umožnit jim zvýšit vývoz do Evropy právě v sektoru olivového oleje, no zcela zjevně. A je třeba velice rychle uzavřít partnerství spravedlivého obchodu mezi Evropskou unii a Tuniskou, A naše podpora musí jít ještě dál. Otázka bezpečnosti vyžaduje širokou regionální spolupráci se zeměmi Magrebu a evropská úroveň musí investovat ve veškerou svou diplomatickou sílu. Podporovat ekonomiku Tuniska znamená podporovat jeho demokracii a bojovat proti terorismu, který ohrožuje tuto zemi. Eh, bojovat proti terorismu je chránit nás všechny a celý svět to musí dnes tady v sále pochopit. Děkuji, pan Lavia. Děkuji, pane předsedo. Já budu hlasovat proti tomuto návrhu. Jsem pro jeho odmítnutí, protože cíl toho návrhu je správný, ale ten nástroj k jeho dosažení je zcela špatný. Snížení dovozních cel na dovoz do Evropy Mm, to nic neprospěje eh, subjektům hospodářským v Tunisku. To akorát eh, prospěje některým dovozcům eh, evropským. Ti na tom vydělají. Tohle není správná politika. Zdá se mi, že jdeme špatnou cestou. Nejenom, že trestáme zemědělský sektor v Jižní Evropě znovu, což už samo o sobě je špatné, ale navíc děláme něco, co vůbec nepomůže. Olivový olej obyčejně je velmi dobrý, ale t- či- čistý, ale tady je velmi kalný. Děkuji, pan Castro. Vážená a paní předsedající, kolegové, pomoci Tunisku v tuto chvíli je naše morální povinnost a té se nesmíme vzdát, ale myslíme si, že by byly mnohem praktičtější, efektivnější způsoby, jak pomoci eh, tuniskému zemědělství. Například tak, že bychom eh, zlepšili už tak dobrý tuniský olej a už se hodně dováží do EU. A někteří eh, tunisané opravdu dobře víme, že z toho mají prospěch, ale teď už jim to nepomůže. Teď eh, to pomůže jenom dovozcům. Měli bychom prokázat solidaritu a mě, neměli bychom ohrožovat ten zranitelný eh, sektor v Evropské unii. My bychom byli pro úplně jiný návrh. Já požádám eh, kolegy, aby podpořili pozdělovací návrhy eh, zemědělského výboru, aby, eh, mm, od, eh, aby se odstranilo na, mm, narušení hospodářské soutěže. Světských zemália, u koje změna vlasti kao posljedica... Tunisko je jedno z mála zemí, kde se z... změna vlády v důsledku arabského jara nevedla k chaosu jako v jiných arabských zemích, ale byla zde změna demokratická a proto bychom měli Tunisku pomoci, aby si udrželo svoji stále ještě křehkou demokracii a uvádělo na evropský trh svoje zboží. Ale nesmíme to řešit dílčími opatřeními, která budou mít negativní dopady na evropské zemědělce, tak jak jsme to viděli například eh, v případě sankcí vůči Rusku. A olivový olej je nejvýznamnější vývozní artikl Tuniska, proto potřebuje eh, tuto podporu, ale dovoz olivového oleju z Tuniska bude znamenat pro EU zhoršenou eh, možnost regulovat svůj trh, protože to znamená zhoršení kvality, když se takovéto olivové oleje na evropský trh dostanou. Navíc zde je dostatek evropského oleje. Měli bychom e, Tunisku pomoci, ale jménem chorvatských a dalších výrobců doufám, že to bude přiměřené a časově omezené. Děkuji. Pani Silva Pereira na jednu minutu, prosím. Pan, eh, paní komisařko, eh, paní předsedající, začneme u toho nejdůležitějšího. Evropská unie už teď má politickou povinnost být věrná svému slibu a posílit obchodní vztahy s Tuniskem a teď má ještě morální povodnost podporovat Tunisko ještě víc vzhledem k teroristickým útokům, které tam proběhly a které opravdu eh, tvrdě zasáhly tuniskou ekonomiku. Takže opravdu dává smysl podpořit eh, eh, sektor olivového oleje v Tunisku, i když musíme vzít v potaz, že tento sektor je důležitý i pro řadu dalších ženských států na jihu Evropské unie. Takže dvě věci měly by být jasné. Tohle jsou opravdu dočasná a výjimečná opatření a nebude to trvat více než dva roky. A za druhé, jak navrhl náš eh, zpravodaj, eh, naše paní zpravodajka, je třeba eh, to posuzovat a, a průběžně sledovat. A pokud to naruší trh e, s evropským olivovým olejem, tak budou ta opatření e, zastavena. Takže zajištíme solidaritu a zároveň klid na trhu s olejem. Děkuji a tím jsme se dostali e, na konec seznamu z politických frakcí a teď každý aj pan Serrano Santos. a tunísia atravessa um período de fortes conturbações e é um país merecedor da solidariedade europeia. Tunisko zažívá velice složité období a zaslouží si evropskou solidaritu. Dodatečný vývoz olivového oleje do EU je součástí vyjádření této solidarity. A odvětví olivového oleje je důležité pro Tunisko, ale také pro EU. A tak jako ve všech bilaterálních stazích EU v souvislosti v obchodu, musíme zde učinit opatření, aby zde byla stabilita na našem trhu a aby také ten dovoz dostal našim eh, kritériím kvality. Takže já doufám, že zde příslušné orgány mají eh, systém varování, při, pokud nastane nějaká nerovnováha na trhu. Takže toto opatření by mělo být implementováno, aniž by to ale bylo jakýkoliv precedens a aniž by mělo jakýkoliv eh, dopad na obchodní vyjednání dohody mezi EU a Tuniskem. Děkuji, paní Jufrida. Děkuji vám, paní předsedající. My podporujeme Tunisko, Tunisany a Itálie zde nejlepším způsobem vyjádřila solidaritu v rámci migrace a celá Evropa musí být solidární a proto je důležité, aby bylo zapojeno všech 28 členských států eh, při sdílení tohoto návrhu komise týkající se té individuální metody i té obchodní pomoci. Ale tento nástroj právě je holí na určitý konkrétní region, eh, zvláště Jižní Evropu, Itálii, jeden sektor zemědělství, aniž by zde byla nějaká analýza dopadů. A neziskové organizace z Tuniska říkají, že tato dohoda nebude eh, efektivní, že očekávali více a já proto budu hlasovat proti a doufám, že komise návrh přeformuluje eh, tak, aby skutečně pomohl Tunisku. Děkuji, jiný pan Jakovčič. Děkuji vám, paní předsedkyně. Na úvod bych rád uvedl, že budu hlasovat pro. Sice mám své výhrady, ale budu hlasovat pro, protože rok od roku se má bude sledovat dění na evropském trhu. Pozměňovací návrhy byly dobré a myslím si, že se ukáže, že ty dovozy do EU jdou hlavně ve prospěch některých zprostředkovatelů v EU, ale už méně ve prospěch eh, tuniských producentů olevového oleje. Proč? Toto opatření je jakýmsi politickým signálem. Musíme tomuto lidu pomoci, musíme dát najevo, že rozhodnutí, která se činí v Evropském parlamentu, znamenají podporu Tunisku. Ale opravdu bychom měli být opatrní, protože uh, už je tak z toho budou mít hlavně obchodníci a ne výrobci. Grazie, Presidente. L'Unione Europea... Děkuji vám. Evropská unie musí každopádně podpořit demokratizační proces Tunesku. Evropa musí podporovat evropskou ekonomiku, ale nemůže to být tak, že to půjde na úkor výrobců olivového oleje. Tento návrh komise by mohl mít negativní dopad na zemědělský sektor a proto je důležité, aby zítra se parlament vyslovil pro pozměňovací návrhy, které jsem přeložil společně s kolegy zemědělského výboru první pozměňovací návrh e, zamezí tomu negativnímu dopadu. Je třeba také mm, realizovat opatření pro zabránění vzniku podvodu. A potom v pozměňovacím návrhu je obsažen také čtvrtý bod, e, že by e, množství dováženého oleje mělo být kontrolováno měsíčně, aby se zabránilo propadu cen olivového oleje v určitém období. Jasné je, že pakliže tyto pozměňovací návrhy nebudou přijaty, budu hlasovat proti celému návrhu. Děkuji vám mnohokrát, tím jsme ukončili každý a nyní má slovo paní komisařka Já Děkuji, paní předsedající. Myslím si, že tohle byla dobrá rozprava, která ukázala, že opravdu chceme eh, podpořit Tunisko. Je to křehká demokracie, opravdu trpí a lidé ukazují svým sousedům, jak vpřed a víme, jaké mají problémy, ale přesto oni bojují a my jako jejich sousedé máme povinnost je podpořit. Jejich ekonomika také nesmírně trpí a proto DCFT má potenciál nejenom podpořit tuto ekonomiku, ale také podpořit další partnerství a samozřejmě také demokratizaci a reformní proces, který tam probíhá. My budeme pečlivě spolupracovat s tuniskou vládou na nalezení priorit, a, abychom a, zajistili, aby to bylo asymetrické a aby citlivé sektory byly vyňaty nebo zaváděny poměrně postupně a samozřejmě budeme bedlivě naslouchat tuniským přátelům. Zapojíme do toho občanskou společnost. My o tom mluvíme s tuniskou vládou, je třeba, aby to bylo transparentní, inkluzivní a co nejotevřenější. No, musí pracovat samozřejmě, eh, spolupracovat navzájem, protože Tunisko má velice silnou a dynamickou občanskou společnost na rozdíl od řady sousedů. Takže DCFTA bude mít důležité dopady na budoucnost, ale nějakou dobu ještě potrvá, než uvidíme výsledky. A vzhledem k akutní eh, situaci eh, v Tunisku jsme ji chtěli také podpořit krátkodobě. a jeden ze způsobů je právě ten sektor olivového oleje, který je tak důležitý pro naši ekonomiku. A to není náš nápad, to je požadavek ze strany Tuniska. Oni chtějí, abychom my to podpořili. Jak to můžeme udělat? No, můžeme to udělat tak, že přispějeme velice jednoduše. Je méně než 2% našeho celkového objemu trhu s olivovým olejem. To ovlivní. My jsme bedlivě eh, sledovali tuto situaci a u nás to bude mít minimální dopad na ten trh. Takže vážení poslanci, když naslouchám vašim argumentům, tak si myslím, že vaše obavy jsou do značné míry přehnané. A, a budeme tu situaci sledovat. Je to věc také na dva roky jenom. Tohle je eh, konkrétní způsob, jak podpořit eh, Tunisko krátkodobě. Bude to signalizovat, že solidarita nejsou jenom krásná slova, ale také i doprovázíme činy. A proto komise opravdu doufá, že zítra podpoříte paní zpravodajku o návrh INTA. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní eh, paní zpravodajka de Sarnes. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní komisařko. Děkuji všem, kteří přispěli k této diskusi a myslím si, že všichni zde, třeba že tady jsou různé citlivé přístupy, všichni máme jeden cíl. Přejeme Tunisku aby měla úspěch. Eh, přejeme to tuniskému lidu dvě slova k tomu partnerství. Parlament je naprosto jasný. My nechceme pouze dohodu o volném obchodu. My chceme opravdové partnerství, politické partnerství s Tuniskem. Žádáme komisi, aby měla představivost, aby do té dohody zahrnula také občanskou společnost. Já vím, že paní komisařka nám naslouhá v této otázce. Je to nesmírně významné, to, nejs, to není vyjednávání, které jen tak spadne z nebe nebo které jenom předloží experti. Toto musí být promyšleno a projednáno ve prospěch Evropanů a Tunisanu. Druhá otázka samozřejmě je třeba Tunisku krátkodobě pomoci, proto potřebujeme toto naléhavé opatření. A žádají to Tunisané. Není to tak, že komise by se je hodno, jednoho dne probudila a řekla, musíme toto udělat. Eh, je důležité, aby všichni naši kolegové si nás dnes poslechli, aby si to uvědomili. Ehm, eh, zazněly tady nepřesné věci. Nedojde ke globálnímu zvýšení dovozu do Evropy tuniského olivového oleje. Globální množství zůstane přesně stejné. Navíc eh, učiníme veškerá opatření proto, aby Eh, pakliže se tedy odhlasuje ten návrh zítra, budeme mít na konci roku velice přesné vyhodnocení a dojde-li k nějakým problémům narušení rovnováhy, což já si tady absolutně nemyslím, v tomto okamžiku komise navrhne opatření, aby se jim do budoucna zabránilo, proto já prosím naše kolegy, aby Evropský parlament dostal projevu solidarity Tunisané očekávají silný signál z našeho parlamentu. Děkuji vám mnohokrát. Uh, joint debate is... Děkuji. Tímto zavírám tuto rozpravu. Dostali jsme jeden návrh usnesení a